vztahy se zeměmi Magrebu. Má k tomu někdo nějaké poznámky? Nevidím, že by se někdo hlásil. Jedná se o Amir Bashir.